Vážení kolegové, prosím, posaďte se, zahájíme naši schůzi. So, liebe Kolleginnen Takže vážení kolegové, vážené kolegyně, srdečně vás vítám na našem dnešním odpoledním zasedání výboru Agri. A pustíme se rovnou do práce. Bod 1 je přijetí návrhu pořadu jednání. Pakliže nejsou námitky, považujeme pořad jednání v této podobě za přijatý. Bod 2. Sdělení předsedy. Upozorňuji, že dnešní schůze je přenášena po internetu. Tlumočení je k dispozici v následujících jazycích. Francouzsky, německy, italsky, anglicky, španělsky, česky, lotyšsky, polsky a rumunsky. To jsou tedy disponibilní jazyky, je jich celkem devět, které máme k dispozici pro toto zasedání. A rovnou jdeme na bod pořadu jednání číslo 3. Máme zde rozličná hlasování a k tomuto promluvím anglicky, abych vám vysvětlil, jak to bude procedurálně. Takže Vážení kolegové, teď se tedy dostáváme k tomu, že vám vysvětlím hlasování na dálku, distanční hlasování prostřednictvím iVote. Takže nejprve proběhne ověření kvóra a poté zahajíme hlasování. Hlasovat se bude o následujících otázkách. Za prvé rovnocenost inspekcí v terénu prováděných na Ukrajině u množitelského porostu pro produkci osiva, obilovin, a rovnocenost osiva obilovin vyprodukovaného na Ukrajině. Návrh ročního rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2021. Všechny oddíly. A pak ještě eh, jedno ke stejnému tématu, tedy přijetí pozměňovacích návrhů nejprve a přijetí k pilotním projektům, pak právní rámec EU pro zastavení a nápravu globálního odlesňování způsobeného EU, Dále nová strategie pro evropské MSP a evropská strategie pro data. V pátek jste obdrželi hlasovací seznamy, které musíte nahrát do iVote. Přičemž zde jsou určité žádosti o slovo k té Ukrajině. Pan Desel, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, děkuji za příležitost vyjádřit se před tím hlasováním ke správní, která eh, má dávat eh, Ukrajině ekvivalenci při eh, kontrole osiva. Vzhledem k různým mm, intervencím v Agri byly, mm, tam padly různé pochybnosti a um, zájmu kompromisu bych si přál, abychom to znovu prodiskutovali mezi zpravodaji. Jsem zklaman nedostatkem reakce ze strany komise, co se týče kompatibility. Ehm, existuje předběžná studie, která by mm, předpokládá negativní dopad pro některé zemědělce. Nejsem proti tomu principu, ale domnívám se, že to je příliš uh, urychlené v této době nejistoty, krizi, která poškodila uh, vývoz. Uh, se mi zdá, že další diskuze o těchto věcech se je nutná. Mm, budu hlasovat proti tomuto návrhu, pokud toto nebude zohledněno to znamená, eh, vás apel, eh, když si přeje tedy schůzi pravodajou, takže na vás apeluji, aby jste udělal to tež. My vám děkujeme. Eh, teď prosí o slovo kolega Ropé. už Dobré odpoledne, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, za slovo a děkuji také tlumočníkům. Rád bych hovořil rovněž o té problematice ekvivalentnosti s Ukrajinou. Je škoda, že paní zpravodajka nevyslyšela žádost zelených o společné ústní sdělení před hlasováním, co se týká hlasování. Proto mi dovolte učinit mé prohlášení. My jsme přesvědčeni, že všechny země musí mít stejné zacházení bez diskriminace. A to podle společné metodiky. Nicméně máme určité pochybnosti, Ohledně úplnosti této metodiky komise, rádi bychom vyzvali komisi, aby náš výbor ještě jednou detailně informovala o metodice, jakou auditoři používají, aby vysvětlila, jak funguje evaluační proces. Jsme přesvědčeni, že tato metodika musí obsahovat socioekonomické a environmentální aspekty. A také tam musí být široké hodnocení možné destabilizace trhu a musí být řešena otázka potravinové suverenity obou stran. Vyzýváme komisi, aby navrhla změny legislativy tak, aby tyto aspekty do ní byly systematicky zahrnuty. Komise má určité legislativní nástroje, například může pozastavovat stávající rozhodnutí v případě, že dojde k destabilizaci trhu. A tím pádem bychom rádi byli informováni o tom, jak komise takovéto pojistky využívá. Měli bychom se zaměřit na to, kde jsou v nich mezery v těchto pojistkách, zejména co se týká eh, indikátorů nesouvisejících s trhem, zejména eh, v souvislosti s těmi, které jsem vám zmínil. Takže frakce zelených by ráda zamítla všechny pozměňovací návrhy a budeme hlasovat pro ekvivalentnost s Ukrajinou. Děkuji. Děkujeme vám. Kolega David požádal o slovo, prosím. Eh, souhlasil s tím, co tady řekl pan Desarko eh, a chtěl bych doplnit, že paní kolegyně Vrecionová jako zpravodajka eh, podala svoji námitku nebo výhradu k tomu předchozímu hlasování vlastně až po, poté, kdy byly oznámeny výsledky a vlastně po, po době, kdy mělo být již rozhodnuto to znamená, že se domnívám, že eh, to hlasování dnes proběhnout nemělo a že mělo dojít k dalšímu projednání. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. Teď má slovo kolegyně Vrecionová jakožto zpravodajka. Jo, tak, eh, hezké odpoledne, eh, vážený pane předsedo, vážení kolegové. Dovolte mi, abych eh, se pokusila stručně schrnout ten předtím, než budete hlasovat průběh celého jednání o tomto rozhodnutí. Ten dokument máme na výboru od dubna tohoto roku. Původní záměr byl projednat jej ve zjednodušeném režimu. Na základě připomínek několika frakcí byl projednáván ve, start, ve standardním režimu. Na jednání koordinátorů bylo také rozhodnuto o tom, že kromě standardní diskuze budeme také diskutovat se zástupcem Evropské komise. K tomu došlo před několika týdny. Všichni měli možnost své obavy vznést a získat na ně odpověď. K tomuto materiálu poté přišlo 23 pozměňovacích návrhů ze tří frakcí a dali by se takhle schrnout do dvou hlavních bodů. Oni se hodně překrývali. Za prvé, vám šlo o úplné odmítnutí toho dokumentu a za druhé e, byla požadována zpracování dopadové studie. Ta dopadová studie by se ale podle těch, kdo ji navrhují, neměla týkat srovnatelnosti inspekcí na Ukrajině, ale měla by se týkat toho, zda ukrajinská semena nebudou konkurencí pro některé zemědělce z Evropské unie. A to především samozřejmě pro zemědělce z Francie, kteří jsou velký výpustcem. Na technickém mítingu, který jsem k tomuto svolala a který proběhl 7. září, jsem nicméně navrhovala kompromisní pozměňovací návrh, který spočíval v ex post zpracování studie dopadů 12 měsíců, 12 měsíců poté, kdy toto rozhodnutí vstoupí v platnost. Tento můj návrh byl zamítnut. Pro většinu frakcí byla tato studie dopadu nepotřebná. Naopak pro menšinu byla expo studie příliš málo. Většina frakcí, mezi které se řadím i já, požadovala co nejrychlejší hlasování bez úprav tohoto rozhodnutí. E, za těchto okolností by další jednání pouze odkládala to finální rozhodnutí. Chtěla bych vás všechny požádat o podporu tohoto rozhodnutí a zároveň o odmítnutí všech pozměňovacích návrhů, protože by vedly k nutnosti trialogu a odložili by toto rozhodnutí o několik měsíců. Také bych na závěr ráda připomněla, že eh, toto rozhodnutí podporuje organizace Euroseeds, tedy Mezinárodní združení producentů osiva. Děkuji a ještě jednou prosím o podporu v tom předloženém znění. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Teď se hlásí ještě paní Šojdrová, ale prosím o stručnost. Hmm. Hello, thank you very much. Eh, vzhledem k tomu, se vyjádřili. Dovolte, abych také za EPP řekla, eh, že jsme využili tu možnost diskuse se zástupci komise. Eh, využíváme všechny podklady dispozici a nenavrhovali jsme pozměňovací návrhy. Eh, souhlasíme s, předlo- s předloženým rozhodnutím a budeme podporovat návrh, který byl předložen vzhledem k té naléhavosti eh, tohoto postupu. Takže budeme hlasovat pro návrh jako celek a nebudeme podporovat pozměňovací návrhy. Děkuji paní zpravodajce, eh, že, uvedla, eh, že tento návrh tedy takto uvedla. Vielen Dank. jetzt keine... Děkuji, pokud se nikdo další nehlásí o slovo, tak přejdeme k hlasování, nebo tedy vysvětlím postup hlasování. Tady bych přešel do angličtiny. Naše dálkové hlasování bude ve dvou částech. První část od 5, 10 do 19, 15. To budete tedy um, předávat hlasovací znamek k pozměňovacím um, návrhu, můžete hlasovat z iPadu na a mm, jméno dát na e, levo a mm, zvolit ho ze seznamu členů a pak e, hlasovat stlačením tlačítka vedle. Můžete hlasovat přímo tím, že zmačknete tlačítko play a zvolíte submit my ballot. Poté, co to e, mm, po, předložíte, tak aplikace vyvolá mm, PDF k podpisu a to pošlete na e, e, e-mailovou adresu uvedenou. E, hlasování bude otevřeno a je, je tedy otevřeno a končí 19.15 to, co přijde mimo toto okno, nebude být akceptováno. Jakmile bude otevřeno hlasování, dostanete e-mail od iVote a to vám potvrdí, že hlasování je otevřeno. Pokud jste nedostali toto oznámení, stále budete, často budete moci hlasovat po uzavření hlasování v 7.15 sekretariát sestaví e, eh, obtržené hlasovací seznamy. Výsledek prvního hlasovací ní mm, bude sdělen písemně. Nyní eh, ověříme quorum pro první hlasování a tady bych chtěl požádat všechny poslance, aby požádali o slovo tím, že aktivují příslušný tlačítko v softwaru dálené účastní. Budeme potřebovat minimální počet hlasujících, abychom mohli pokračovat v hlasování. Máme tady několik kolegů přítomných v místnosti. takže je to hodně víc, 20, takže vám děkuji. Tím jsme ověřili, že nutné kvórum bylo dosaženo a můžeme pokračovat Prosím, um, mějte na vědomí um, účast eh, náhradníků. Paní Šojdrova nahrazuje Mayret McGuinness um, ne, ne, ne, pan Sandu eh, jenom ve zprávě k eh, odlesňování, Mark Tarabella, Erik André, Claude Grufa, Sarah Wiener. Nyní otevírám hlasování. Prosím, mějte na paměti, že pro první hlasování máte tedy čas do 19.15 na předložení prvního hlasovacího seznámu přes iVote nebo starší systém. Děkuji a nyní přejdeme k bodu 9. Výměna názorů o balíčku oživení a revidovaném MFF. Přejdu tedy do své mateřštiny, vážení kolegové. Nyní se dostáváme k výměně názoru o MFF a z, mm, oživení tedy a proto bych chtěl hned udělit slovo našemu zpravodaji Paulovi de Castro, který eh, nás bude informovat o stavu eh, o vývoje. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat většině politických frakcí, které podpořili tento postup, který podle mého názoru je nejlepší pro danou situaci. Jinými slovy, chceme začlenit původní návrh komise do toho přechodného nařízení. Ale je potřeba zajistit zejména demokratické prerogativ této komise. Tento proces nám umožní přidat sem jeden zásadní cíl. Bude to disponibilita, disponibilita těch 7,4 miliard euro už v roce 2001 a předpokládáme další zhruba 2,5 miliardy, které budou začleněny do víceletého finančního balíčku, a to bude tedy celková výše eh, příspěvků pro obnovu našeho eh, zemědělského sektoru nějakých zhruba 10 miliard euro. Když přišel COVID-19, nikoho nenapadlo, jak vážná situace bude. Eh, dnes však nemůžeme než vyjádřit naši spokojenost s tím, co je dáno k dispozici na podporu zemědělců. Jinými slovy, naše práce se musí zaměřit na lepší a co nejefektivnější alokaci, alokovatelnost těchto finančních zdrojů. Je potřeba předjímat ambice, environmentální ambice budoucí SZP. A zde bych rád připomněl, že část dvou třetin těch fondů, ne níž než dvě třetiny, musí být dána k dispozici pro dva hlavní cíle, jak o tom hovořila paní předsedkyně von der Leyen zde v parlamentu ve svém projevu o stavu Unie. Tedy jedná se o udržitelný růst a digitalizaci. Další cíle jsou navýšit počet podniků, v zemědělství v rámci druhého pilíři, v rámci druhého pilíře. Chceme více ekozemědělství, chceme lepší eh, blahobyt zvířat, lepší využívání přírodních zdrojů, eh, omezit využívání chemických, pro, eh, chemických prostředků, které jsou zdraví škodlivé, ale je nám jasné, že tato opatření samotná nestačí, protože náš sektor zemědělství musí z krize být silnější a odolnější než přední. A proto je mu potřeba pomoci hlavně investovat. Je potřeba vytvořit efektivnější, inovativnější modely, modely, které budou schopné zajistit zemědělskou výrobu více s menšími vstupy. Jinými slovy je to ten smart farming, precizní zemědělství. Potřebujeme širokopásmový internet, v zemědělských oblastech, bez kterého se v této eh, iniciativě neobejdeme. Těším se na pozměňovací návrhy, které kolegové v příštích dnech eh, předloží. Společně tak vytvoříme vyjednávací mandát parlamentu do meziinstitucionálních vyjednávání. Jak víme, předpokládáme, že se tak stane zhruba v měsíci listopadu. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát panu zpravodaji a Děkuji zpravodaji. Nyní um, dostanou slovo stínový zpravodajové, nejprve za EPP. Um, děkuji, pane předsedo. Vážení eh, kolegové, tento um, omnibus je velmi důležitý pro posílení um, Mm, plánu na oživení a stimulaci ekonomiky, zemědělství a venkova. I když lituji, že Evropská rada um, omezila úvěry, které navrhovala Evropská komise, i tak je to asi um, 8 miliard euro, které je k dispozici za tímto účelem. Je to tedy strategické téma a proto chci přivítat výběr koordinátorů kteří eh, zvolili postup, který umožní všem členům našeho výboru se k tomu vyjádřit a zaujmout stanovisko, by parlament měl jasný postoj. 8 miliard euro na uh, programování FEADR uh, vzhledem k závažnosti krize, kterou procházíme, je to zavazující. Jako vyjednavačka za PPE tři důležité eh, připomínky. Tento fond musí být k dispozici od roku 2021, rychle mobilizován na dvou eh, přechodných letech v rámci ehm, regulačního rámce. Myslím, že tady je koncensus mezi radou a parlamentem na tomto téma. Dále je třeba posoudit úroveň kofinancování a podpory, která bude nejvhodnější pro maximalizaci pákového efektu tohoto fondu. Považuji za nutné, abychom se eh, eh, abychom nepostupovali eh, jako obvykle a mm, mm, pokusili se podpořit ekologickou a digitální transformaci v zemědělství. V každém případě my velice tvrdě pracujeme na tom, abychom dosáhli internacionální dohody do konce roku, aby to bylo užitečné pro zemědělce na našem území. Děkuji. Dále Martina Hlaváček za Renew. Děkuji za prezentaci tohoto přístupu. Není tak běžné, že eh, jsem znepokojen nějakým vývojem, ale tentokrát tomu je, jak se obávám, eh, co se týče mm, postupu. Myslím, že každá eh, rozumná pomoc je dobrá, pokud je rychlá. A my jsme zvolili přístup, který je trošku riskantní, co se týče Eh, rychlého eh, schválení. Proto bych mm, eh, apeloval na to, abychom zajistili to, aby pomoc dostali ti, kteří to potřebují a to včas. Také si myslím, že je poměrně složité měnit kritéria, protože to zase prodlouží dost dobu, do kdy bude ta pomoc mm, vstupná. To je eh, obnova venková, eh, pokud eh, mm, bychom byste mohli používat stávající postupy, tak by to šlo rychle. Pokud byste museli oznámit změny a udělat změny, tak by to došlo k výraznému spoždění skutečnému, skutečného tedy příchodu peněz musíte mm, dát ty programy dohromady a pak musíte udělat výzvu k mm, přihlášení, až potom eh, tedy eh, to můžete uzavřít. A já bych si přál, aby farmáři alespoň trošku té pomoci viděli už v roce 2021. Um, ehm, potřebujeme tu, eh, aby ta pomoc byla cílená, to je důležité, abychom měli dobré tedy Eh, cílení. Skutečně potřebujeme eh, transformaci, eh, která bude z ekologie digitálním účelům a myslím, že ty peníze jsou dobře vynaloženy na toto. I jako další kolegyně Lisy za ID. tu. Dobré odpoledne, všechny zdravím. Frak, jako frakce ID my jsme vždy na straně zemědělců, kteří byli trvale zasaženi krizí během pandemie. Strategické sektory eh, italského zemědělství, víno, ehm, olivový olej a tak dále a tak dále, byly velice tvrdě zasáhly. Potřebují okamžitě likviditu eh, čelí krizi, která ohrožuje jak ty nejmenší, tak i středně velké podniky. Italský, italští zemědělci jsou dále omezováni cíly Green Dealu. Mají redukovat používání eh, požívání antibiotik o 50%, mají používat alespoň o 20% méně hnojiva, eh, mají, eh, mají vyhradit značnou část svých, svých prostředků na ekozemědělství, Máme obrovské cíle v biodiverzitě, což je hrozně hezké, ale žádají si dohromady obrovské peníze. Velice často to překračuje možnosti zemědělců. Často to přesahuje dokonce i rozpočet celé SZP. Podíváme-li se pouze na eh, těch 25% ekozemědělství, v Itálii je jich zhruba 15% a Itálie je na tom v Evropě jedna, jako jedna z nejlepších zemí. Máme k tomu však přidat dalších 10% bodů. Eh, to si bude žádat náklady zhruba 150 milionů euro ročně, aby toho zemědělci dosáhli. A proto bychom chtěli požádat, aby fondy byly dány k dispozici okamžitě nebo co nejrychleji je potřeba začít pracovat, protože pokud začneme všechna ta vyjednávací kolečka, tak si myslím, že samotná e, udržitelnost zemědělských podniků velice rychle vyprší. Rok 2022, jak navrhuje komise, je příliš pomalé. Když přišla krize, eh, komise také skoro nic nedělala. A naopak teď během té poslední krize zemědělci ukázali, že oni flexibilní jsou, že si zaslouží naše trvalé uznání a měli bychom jim pomoci. Děkuji vám. Děkuji nyní kolega Rope za zelené dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu De Castro za prezentaci, za tu pozici, kterou zmínil. Mám také veliké obavy z té celkové situace s pandemií. Samozřejmě se snažíme vyřešit ty problémy, řešit ty důsledky, ale nevíme, jak se ta pandemie bude vyvíjet, protože ta situace se teď zhoršuje takže musíme reagovat správně, tak abychom dosáhli co nejlepších možných výsledků. A samozřejmě mám také obavy, že vidíme pokles cen nákupu surovin a produkce. Musíme zajistit, aby zemědělci v Evropské unii dokázali přežít aby měli adekvátní ceny za svou produkci. Musíme dbat na externí konvergenci a ty nástroje nejsou dostatečně rychlé. My nepodporujeme rozhodnutí rady. Jsme přesvědčeni, že musíme zajistit, aby všech 16 miliard bylo alokováno tak, jak to bylo navrženo v tom původním návrhu komise. Musíme podpořit odvětví, která jsou velice důležitá pro nás, to znamená organické zemědělství, které je příznivé pro životní prostředí. Musíme uvažovat o biodiverzitě, musíme podporovat mladé zemědělce, což je také velmi významný problém v našich zemích, který se neřeší. Také musíme uvažovat o dodatečné podpoře pro programy leadership, které zajistí, že budeme mít schopná řešení. Také bych chtěl zmínit usnadnění pro rok 2021. Děkuji, pan Dysen, za EKR. Uh, thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Odvětví zemědělství a naši evropští zemědělci čelí stále větším výzvám a proto bych chtěl říci, že je to trend, který nám dělá obavy, že ten celkový rozpočet na zemědělství se snižuje. Jako výbor Agri bychom měli udělat, co můžeme, abychom bránili rozpočet pro zemědělství. Dnes hovoříme o fondech na podporu oživení Naším úkolem jako výboru Agri teď je zajistit, aby zemědělci mohli využívat tyto prostředky co nejdříve. Naše skupina by skutečně chtěla zajistit, aby tyto prostředky byly k dispozici pro zemědělce od ledna. Zklamalo nás, že ta částka na rozvoj venkova byla snížena o 50 ze strany rady. Teď je to pouhých 7,5 miliard eur, což je pouze 1% celého fondu na podporu oživení. To nereflektuje skutečný dopad pandemie na toto odvětví. Dále je dost nepochopitelné, že komise navrhla, že zemědělci budou mít přístup k těmto prostředkům pouze po určitém období což po tom přechodném období, což teď bude dva roky, jak víme. Zotavení z pandemie, to byl ten argument, který používala komise pro téměř dvouna, zdvounásobení rozpočtu EU tím, že si bude půjčovat peníze na kapitálových trzích, čímž zadluží nadcházející generace. Já musím říci, že s tím v principu nesouhlasím. Uh, ale to je zásadnější diskuze, která musí probíhat ve výborech Afko a EKON. Ale komise musí skutečně vysvětlit, jak je možné, že ty prostředky, které byly vytvořeny na obnovu, budou přístupné pro zemědělce až po dvou letech. Takže schrnuji, my podpoříme veškeré úsilí našeho výboru, aby zajistil, že zemědělci budou moci využívat tyto prostředky od ledna. Jak říkal zpravodaj, potřebujeme rychlý postup, který nám umožní eh, využít to dění v těch trialozích. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Kolega Bompár není připojený, takže budeme pokračovat hned dalšími řečníky. Kolega Benoa Ludgen za EPP. Merci, eh, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Eh, vše, všechny um, ekonomiky a celá společnost byla dotčena pandemí, naši zemědělci, některé sektory hm, ještě více, proto je eh, třeba urgentně postupovat s tímto fondem. Ale to neznamená, eh, že Není třeba tedy eh, oživit celou ekonomiku. Jinak se nedo, nedospějeme k rychlé dohodě, to je důležité pro celý sektor. A myslím si, že tento plán oživení, eh, kofinancování, to je další prvek tedy. Mm, musíme také rychle regulovat některé trhy mléka eh, během příštích diskusí. Děkuji. Dále paní Aguilera za SND. Kolegyně Aguilera za SAD. Mnohokrát děkuji. Pane předsedo, dobré odpoledne všem. Chtěla bych začít tím, že jsem vděčná Paulu de Castrovi za jeho zajímavý návrh. Je tady několik aspektů, kterým bych se chtěla věnovat v plánu obnovy. Tady říkáme, že je to podpora pro zemědělce. Ale nehovoříme pouze o podpoře příjmů je to podpora investic. Líbilo se mi to, co říkal pan de Castro o možnosti dvou nebo tří hlavních kritérií. Musí tam být digitalizace a musí tam být udržitelný rozvoj. Ty musí být zahrnuty, pokud jde o ty prostředky. Je tam možné i vnitrostátní opatření, ale toto opatření bychom museli navázat na specifické oblasti a území. Nevím, zda je zde zástupce komise. Pokud ano, tak bych se chtěla zeptat jednu otázku. Bylo by možné v rámci těchto fondů nebo prostředků, abychom měli 100% spolufinancování? 100% spolufinancování, to by znamenalo, že všechno pochází z EU. To znamená, že vlastně žádné spolufinancování. Bylo by to možné, aby tam bylo stoprocentní financování ze strany EU a potom byly by tyto prostředky k dispozici od ledna, protože Nevím, zda bude možné, aby to vše fungovalo již od ledna. Děkuji. Děkuji nyní kolegyně Ulrike Müller. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Naším cílem je, aby se ty peníze rychle dostaly do odvětví, v tom se všichni shodneme. Kromě toho se všichni shodneme, že to nařízení přechodné musí rychle vstoupit v platnost. Spravodaj Pan de Castro je pod velkým tlakem, jsou od něj velká očekávání, ale já mám plnou důvěru, že přes ten ambiciozní plán skutečně dosáhne výsledku. Skutečně nesmí dojít k tomu, že by ty prostředky nebyly k dispozici v příštím roce, protože tam bychom to potom museli řešit tak během trialogu, aby ty prostředky byly ještě v tom přechodném období. Pokud jde o tu identifikaci a to omezení těch prostředků. Tady v horizontálním nařízení v článku 69 máme dobrý návrh před sebou a potom je tam vždy ta zpráva paní Holmajerové, která chce určitou hotline pro stížnosti a možná bychom mohli na tom spolupracovat, na tomto tématu. Mnohokrát děkuji a nyní kolega Hidvegi za EPP. Yes, hello, thank you very much. Ano, mnohokrát děkuji za slovo. Jistota a předvydatelnost je to, co je teď potřeba. Je velice nešťastné, že stále ještě jednáme o té délce toho přechodného období SZP. A navíc to vypadá, že je zde určitý úmysl nebo dohoda to nějak napojit na ty alokace pro rozvoj venkova z Next Generation EU. To není zdaleka spravedlivé vůči našim zemědělcům. Aby to bylo jasné potřebujeme dvouleté přechodné období pro SZP, abychom zajistili řádné plánování pro naše zemědělce. Ty alokace v rámci Next Generation EU musí být eh, vynaloženy na obnovu a proto jakákoliv snaha vytvořit tam nějaké bariéry ve využívání těchto peněz jsou podle mě nepřijatelné. Tyto peníze by měly být k dispozici co nejrychleji, to znamená od příštího rozpočtového roku. Pokud jde o environmentální ambice, ty by neměly být vyšší než v současném programovém období. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji a nyní kolega Pičerno za SAD jednu minutu není připojena, takže nyní kolegyně Bizoto jednu minutu za ID. Ehm. Děkuji mnohokrát. Musíme být objektivní. Víme, že pro ten recovery fund musíme schválit ještě celou řadu aktů. Podíváme-li se na to, že musí ještě zasednout rada, musí eh, zasednout národní parlamenty, musí to přijmout Evropský parlament. My jako výbor pro zemědělství musíme pracovat rychle, protože zemědělci potřebují zdroje teď, zítra, ne za dva roky. Já si dělám v, skutečně velké starosti. A to proto, že dopady pandemie stále vidíme mezi sebou. Zemědělci jsou hrdinové, každým dnem čelí novým výzvám. Ale také cítím zde od kolegů i zde ve výboru, že říkají, že vlastně eh, zemědělství má být udržitelné z environmentálního hlediska. Já s vámi souhlasím, ale přátelé, hlavně musí být udržitelné z hlediska ekonomického. Že ano, eh, ekozemědělství, blahobyt zvířat, to je hrozně krásné, ale nezapomínejme, že pokud nedáme prostředky, jasné normy pro naše zemědělce, pak firmy zavřou. A tím pádem naše práce bude naprosto k ničemu. Děkuji vám. Ähm, Mnohokrát děkuji. Nyní se přihlásil kolega Flanagan, pravděpodobně za kolegu Bombarda. Takže ho vezmu mezi tím. Ano, bylo zmíněno mluvčím EPP, tím posledním, že ty prostředky musí být vynaloženy tam, kde mají být vynaloženy. Je zde nebezpečí, samozřejmě chceme, aby se ty peníze dostaly co nejrychleji k zemědělcům, ale musí to jít k zemědělcům, kteří byli zasaženi koronavirovou krizí a do oblastí, které byly zasaženy. Samozřejmě bych chtěl dát více peněz zemědělcům a usnadnit, aby je získávali, ale ve finále každý poslední cent, který zde vynaložíme, bude předmětem kontroly výboru pro rozpočtovou kontrolu zda to bylo vynaloženo, um, pokud to nebude vynaloženo skutečně na to, na co to bylo určeno, tak nám to způsobí problémy. A někdo přede mnou uh, zmínil o snižování prostředků, o krácení prostředků během let. Čím více vynaložíme někde na něco nevhodného, tak dáme uh, argumenty lidem k dalším škrtům. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní kolega Gryfa za zelené jednu minutu. Bonjour, chers collègues. Dobrý den, vážení kolegové. COVID uh, ukázal, že eh, je třeba um, větší sledovatelnost, větší lokální zaměření zemědělství a tak dále. Bohužel někteří eh, lidé v komisi ty, toto stále ještě nepochopili. Ta eh, dohoda hlav státu z letošního léta o zemědělství, tak tam v rozpočtu bylo pokles o 40 miliard euro to tedy ve srovnání s tím minulým, eh, tím budoucím. Takže eh, mm, bude to, ten, určitá náhrada bude věnována eh, rozvoji venkova, kde je ta mm, potravinová soběstačnost, o které se tak mluví. A přitom tyto prostředky by mohly konečně eh, umožnit tedy strategické kroky a zásadní změny eh, ZP. Přitom um, kom, mm, záměry komise tedy um, o, eh, jsou stále ještě v platnosti, co se týče té strategie z farmy na talíř. Um, pouze odolnost, která bude založena na biozemědělství, eh, eh, zvýší eh, možnosti všech zemědělců na celém evropském území. Jako další kolegyně Schmidbau za EPP. Když mluvíme o zdraví a o klimatických změnách, pak to jde jenom v ruku v ruce s udržitelným lesnictvím, to znamená vedle ochraně a péči a, a také e, čerpání, tedy eh, dřeva. Tady eh, se mluví o tom jenom o CO2, ale také jde o dříví. Musíme podpořit ekonomický sektor, na kterém závisí 3 miliony pracovních míst. To je rozvoj venkova. Teď jsme slyšeli eh, o ušetření 55% CO2. To, bude, to se podaří jenom pokud všechny sektory budou spolupracovat. A zdraví, eh, tedy dříví nám toto může umožnit. Dřív, dřevo to je biomasa, eh, nafta z ze dřeva, tak dále. Co by to pro nás znamenalo? Konečně nezávislost na uh, um, ropě a uh, investice do obnovitelných surovin. Takže prosím, konečně investujte do lesnictví. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní kolega Kučmiuk za EKR. Mnohokrát děkuji. Evropští zemědělci zajišťovali bezpečnost potravin, bezpečnost dodávek potravin během pandemie a proto je velice důležité, aby jejich úsilí bylo uznáno tím, že budou vyčleněny prostředky na společnou zemědělskou politiku. A nakonec to bylo bohužel sníženo o 50 v radě podporuji návrh pana De Castra, aby SZP bylo přesunuto do přechodné dohody, což by nám poskytlo možnost postupovat rychleji. A na závěr si nedovedu překvapit, že by ty prostředky nebyly k dispozici od ledna 2021. Pokud by tomu tak nebylo, tak bychom to těžko nazývali skutečným fondem obnovy. Došlo tady ke ztrátám a je třeba obnovit produkci. Trpí i zpracování, takže ty peníze jsou teď skutečně potřeba. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní kolegyně Katajnen za Renew jednu minutu. Je připojená Elzy Katajnen? Dobře. Takže máte slovo. Já bych chtěla hovořit za Elzy Katainen. Já souhlasím s hlavami statu, že obnova je tou hlavní prioritou a musí to být uvolněno co nejdříve. Jsem ráda, že pan komisař to zde před dvěma týdny také řekl. Potřebujeme tedy optimalizovaný přístup. Ta obnova musí být založena na druhém pilíři. Nesmí tam být žádné zpětné kroky, pokud jde o klimatické záležitosti a musí být pokryty také ty znevýhodněné oblasti. Zemědělci a administrativa nemohou nyní se připravit na to, aby používali nějaké nové systémy. Zbývá nám pouze 100 dní. Pro mě je nejdůležitějším cílem, aby toto bylo dokončeno včas. To znamená, že ty trialogy o změně SZP musí být za jakýchkoliv okolností dokončen nejpozději do konce listopadu. Právní a regulatorní jistota je naší hlavní prioritou a jsem si jista, že najdeme v tomto výboru dobrou spolupráci, tak abychom našli dobré, dobrou pozici, pokud jde o obnovu a oživení. Mnohokrát děkuji a nyní kolegyně Karvaješ za SAD jednu minutu. Jste připojena? Nebo tady? Izabel? Izabel Karbaješ? Máte slovo. Ano, stiskla jsem tlačítko. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jak jsem říkala, pandemie COVID-19 měla velký dopad na způsob, jak žijeme, jak se organizujeme, jak organizujeme naši ekonomiku a jak jsme říkali dnes odpoledne, toto se týká i zemědělství. A přestože se zemědělství vypořádalo s tou výzvou zajišťování dodávek potravin, tak tento, toto odvětví je velice dotčeno touto krizí, obzvláště specializovaná produkce a e, řada malých producentů ve znevýhodněnějších oblastech. A musíme zajistit, aby tito postižení dostali rychlou pomoc. Bohužel tato krize bude ještě nějakou dobu trvat a potřebujeme efektivní odpověď EU na hospodářské dopady té krize a potřebujeme podpořit naše zemědělce teď, když to nejvíce potřebují. Proto je zásadní zajistit, aby ty prostředky byly zemědělcům k dispozici od roku 2021 nebylo by přiměřené, aby to bylo jakýmkoliv jiným způsobem. Na závěr bych chtěla říci, že to není něco, co by nebylo v souladu s našimi cíly pro životní prostředí a s těmi vysokými ambicemi, o které bychom měli usilovat. A to by mělo být jedním z našich hlavních vodítek. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Nyní kolega Jaruso za. Děkuji, pane předsedo. Eh, přátelé, kolegové, po šesti měsících eh, stavu nouze s covidem máme velké starosti se zemědělci, kteří nedokáží existovat v globálním prostředí. Eh, máme určité cílené mm, formy pomoci, ale ta nejnovější z nich bude mít spoždění vlastně asi až dva roky. Je to 7,4 miliard na roky 2021 a 2022 na projekty, které už byly prezentovány v členských státech. Myslím si, že i my, i komise musíme pracovat rychleji, ty peníze musí být uvolněny hned. Je potřeba nej, e, že pomáhat nejvíce zasaženým zónám a je potřeba co nejrychleji změnit eh, naše postupy, aby naši zemědělci mohli konkurovat glo- svým globálním konkurentům. Jinak zůstanou pozadu. Řekl bych, že toto je velmi důležitá pravomoc, kterou zde máme, kterou má Evropská komise. My tuto svou pravomoc, tu moc musíme využít k tomu, abychom zemědělcům pomáhali. Děkuji vám. Děkuji, kolegyně Pěčerno se stále nespojila. Tím pádem jsme vyčerpali seznam řečníků a poprosím, aby si vzala slovo komise, aby představila svůj návrh Omnibus. Pan Nia. Thank you very much, Chair, and, uh... Děkuji mnohokrát, pane předsedo, přeji všem hezké odpoledne. Komise vítá diskusi, kterou zde dnes vedete. Řekl bych, že to je diskuse v pravý čas, protože téma, které aktuálně řešíme, je hodně naléhavé a musí být mezi kolegislátory vyřešeno. Z našeho úhlu pohledu, pakliže ty dodatečné fondy, které přijdou z Next Generation EU, pokud by se tyto vydávaly v přechodném období, tak by se právní základ skutečně musel integrovat do strategických, do strategických nařízení pardon, do přechodných nařízení, omlouvá se řečník, jak už mnoho z vás ostatně řeklo. A stejně tak jste mnozí řekli, že to přechodné nařízení musí být přijato před koncem roku, takže naše práce zde je skutečně naléhavá. Komise je otevřena vůči otázce alokovat fondy z Next Generation EU na přechodné roky 2021 a 2022 a utrácit je na základě aktuálních pravidel, ale za podmínky, že Environmentální ambice SZP během těchto let bude významným způsobem navýšena. Konkrétně vzato myslíme si, že by se členské státy měly zavázat, aby kompenzovali eh, nedostatečné environmentální ambice v současné SZP, eh, pakliže chtějí využít prostředky z Next Generation EU. Důvod pro toto naše stanovisko je, že environmentální ambice aktuálních pravidel SZP nedostávají eh, toho, co si komise přece vzala pro reformu SZP, zejména co do využívání strategických plánů. V aktuálním kontextu proto tuto propast v ambicích musíme vyplnit, abychom splnili své sliby co do ochrany životního prostředí a klimatu do roku 2023 a dále. Všichni víte, že německé předsednictví rady Eh, dává do oběhu určité návrhy. V tomto ohledu, podle mého názoru, tyto návrhy nestačí, zejména z klimaticko-environmentálního hlediska. A kolegové aktuálně pracují na textech spolu s kolegislátory, aby snad našli nějaké znění, nějaký kompromis, který bude pro všechny kolegislátory i pro komisi přijatelný. Na závěr mého vystoupení mi dovolte velice rychle promluvit o dvou konkrétních bodech, co se týká konkrétního způsobu integrace Next Generation EU do toho přechodného nařízení. Jednak jde o kofinancování. Myslíme si, že aktuální pravidla kofinancování by měla být zachována, pakliže to bude jen trochu možné, protože poté ty fondy mají velký pákový efekt a to je ku prospěchu celého sektoru zemědělství. Za druhé, co se týká distribuce čísel. Někteří jste řekli, že eh, rada dokonce škrtá ty alokace oproti návrhu komise pro EFRD, tedy pro fondy pro eh, rozvoj venkova o 50 to je pouze polovina pravdy. Pravda je také to, že rada výrazným způsobem navýšila ty, abych tak řekl, normální alokace v rámci Fondu pro rozvoj venkova o další zhruba 3 miliardy eh, v roce 2021 a ty 3 miliardy v roce 2021 by měly být na ten rok zachovány a proto si myslíme, že to, jak se fondy Next Generation EU budou používat eh, napříč těmi roky 2021 a 2022, by mělo být tak, že v prvním roce bude méně peněz a v druhém více peněz, tak, aby celkový výdajový profil byl více, více či méně e, schodný. Což je sice technická otázka, ale hovoříme o velkém objemu peněz a proto si myslím, že pro vás bude e, důležité vědět, jaké je naše stanovisko k této věci. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám mnohokrát. A na závěr debaty mi dovolte dát slovo ještě jednou Paolo de Castrovi, aby debatu schrnul. Prosím, Paolo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nemám toho moc, co bych chtěl doplnit. Chtěl bych ještě jednou poděkovat kolegům za všechny ty návrhy, které zde dnes zazněly. Budeme pracovat co nejrychleji a budeme se snažit dosáhnout co nejlepšího portfolia podpory pro naše zemědělce. Samozřejmě musíme respektovat čas, jak říkala komise, je potřeba co nejdříve dosáhnout meziinstitucionální dohody, aby naši zemědělci měli jistotu, kterou tolik potřebují. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát. A tím pádem navrhuji, abychom přešli k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je bod číslo 10. A to je výměna názorů s komisí, konkrétně s generálním ředitelstvím Santé. Konkrétně jde o výměnu názorů s Rubenem Taskonem, úřadujícím ředitelem pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin. Doufám, že jsem to vyslovil dobře, to jméno pana Taskona. Takže jde o analýzy a audity v oblasti bezpečnosti potravin, bezpečnosti zvířat, blahobytu zvířat, zdraví rostlin a v oblasti medicínských produktů. Navrhl bych, pane Taskone, že byste dostal 7 minut prostor na úvod a poté si uděláme kolečko koordinátorů a poté dalších řečníků. Prosím. A ah, Sie sind uns zugeschaltet, ja? Pan Taskon je připojen vzdáleně. I guess it's my turn. Thank you very much uh, for having this opportunity for holding a change of views with the eh, members of the... Mnohokrát děkuji za tuto příležitost této rozpravy. Já jsem Ruben Taskon, jsem úřadující ředitel Další slide, prosím. Na tomto slajdu vidíte, kde je v organigramu naše ředitelství. V rámci DG Santé jsme jedním ze dvou ředitelství, která nejsou v Bruselu. Jak víte, jsme v Irsku. Další slide, prosím. Jádrem toho, co děláme, jsou audity. Provádíme audity v členských státech a ve třetích zemích a důležitým prvkem této aktivity je zajistit, aby to byly systémové audity na rozdíl od jiných typů auditů. Více bude na dalším slajdu, ale také vytváříme zprávy s těmi zjištěními z našich auditů a vždy také vytváříme doporučení pro nápravu těch nedostatků, které zjišťujeme během našich auditů. Výsledky našich auditů jsou zveřejňovány, protože pracujeme transparentním způsobem a ještě důležitější je, že systematicky navazujeme a sledujeme, sledujeme reakci a nápravné kroky. Zda jsou ty nedostatky skutečně napravovány. Další slide, prosím. Pokud jde o hierarchii úředních kontrol, to vám možná ten koncept systémových auditů vysvětlí trochu lépe. Primární odpovědnost za uplatňování standardů v EU je na hospodářských subjektech. Nad nimi jsou vnitrostátní orgány, které jsou odpovědné za provádění úředních kontrol na ověření, jak, ti, jak ty hospodářské subjekty uplatňují tyto normy a nad nimi je komise, a její audity mají odpovědnost za ověřování těchto úředních kontrol a zda je to tedy eh, v souladu s uplatňováním norem EU. Další slide. Děkuji. Účel našich auditů se trochu liší v závislosti na tom, kde si právě stojíme. Pokud jde o členské státy, tak tam jde o soulad s právem EU a u třetích zemí tam se zaměřujeme pouze na spolehlivost těch úředních osvědčení pro komodity, které jsou exportovány do EU. Další slide, prosím. My pracujeme napříč těmito oblastmi, které vidíte v této matici. Je to určitá matice, protože vidíte, jak je to navzájem všechno propojené. Vlevo vidíte, že se zaměřujeme i na zdraví lidí. Úplně vlevo. Další slide, prosím. Několik slov k tomu, co pro nás znamená život s pandemí. Kdybych to měl schrnout, jaké to má důsledky, tak bych musel říci, že to je nejistota. Rozvoj pandemie v řadě členských států a třetích zemí vedl k zavedení omezení cestování, které se neustále mění. Tato omezení mají dopad nejenom na přístup do těchto zemí, ale také omezují tu míru, do které je možné cestovat v rámci daných zemí a také jaká je míra přijatelné sociální interakce na daných místech. Odráží to tu situaci v terénu, která se neustále mění, takže tam opět dochází k té nejistotě i ohledně bezpečnosti. Ale tato nejistota má velký negativní dopad na naše plánování, protože my si musíme naši práci nějak plánovat a organizovat. A proto jsme se rozhodli, že většina naší činnosti bude probíhat vzdáleně. Samozřejmě jsou zde určité výjimky, které se týkají i právních závazků a politických priorit. Tady vidíte, jak vypadá náš auditní program po této úpravě do vzdálené formy. Vidíte, že přes 50 našich auditů v letošním roce proběhne na dálku. Další slide, prosím. Tady bych chtěl prezentovat další významnou činnost, kterou vykonáváme. My vlastně střežíme trh EU, pokud jde o přístup ze strany třetích zemí. Pokud chtějí třetí země dovážet zboží na trh EU, tak jim dáváme dotazníky, které musí zodpovědět, pokud jde o zdraví lidí a zvířat. A pouze pokud jsme spokojeni, že ty podmínky jsou dobře dodržovány, tak přejdeme k dalšímu kroku, což je možnost uvedení této země na seznam. V naprosté většině případů je to pouze po úspěšném proběhnutí auditu přímo v dané zemi. Jakmile se ta země dostane na ten seznam, tak probíhají ty činnosti, které jsou hlavně odpovědností té třetí země a tou konečnou fází je to sledování, monitorování, že ty podmínky, které byly stanoveny, jsou zachovávány a dodržovány prostřednictvím auditu a auditů i v těch členských státech, kde ověřujeme, zda jsou prováděny ty dovozové kontroly. Dále provádíme vzdálené ověřování, pokud je o ty třetí země, tam, kde třeba to eh, jde o ten objem dodávek, anebo kde tam jsou závažné bezpečnostní obavy. Takže vidíte, že všechny tyto činnosti jsou těsně propojené, protože to monitorování eh, může vést i k tomu, že ta země se dostane z toho seznamu, že je vyřazena z toho seznamu. Další slide. A poslední část toho, co děláme, je rozvoj politik. Samozřejmě, audity mají dopad na vytváření politik, je to nepřímý dopad, ale pokud jde o iniciativu Farm to Fork, tak tam máme dvě oblasti činnosti. Jedna je koordinace inputu Sante do národních statických plánů SZP a souvisejících doporučení a druhá oblast je udržitelné využívání pesticidů. Tam revidujeme směrnici o udržitelném používání a také se zabýváme harmonizovanými ukazateli rizik. A to je v podstatě vše, co jsem chtěl říci. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Taskone, za úvodní projev. A nyní se dostáváme ke koordinátorům. Nejprve Herbert Dolfman za FPP, minuta 30. Já herzlichen Dank. Děkuji. Toto bylo velice zajímavé eh, prezentace. Eh, je důležité, abychom měli rovné podmínky v rámci Evropské unie, ale také eh, u importů právě u importovaného zboží je eh, důležité, abychom měli kontrolu, co se v zemích původu děje a měli eh, a to, to hodnocení je velmi důležité. Právě strategie Farm to Fork – a veškerá uh, ty snahy, aby byl zemědělství udržitelnější v Evropě, tak je důležité, abychom především v zahraničí uh, lépe kontrolovali, co se tam děje. Další otázka je, um, jsou právě ty prostředky na ochranu rostlin. My, um, to, jsou ty pravidla, které tady sami mm, porušujeme, um, už um, velcí distributoři, kteří eh, už ty maximální eh, hodnoty nerespektují, stanoví si vlastní pravidla bez vědeckého, vědeckých podkladů a v podstatě tak evropská pravidla nejsou dostatečná a proto je třeba si dělat vlastní pravidla. Je tady snaha, abychom se vrátili opět k evropským úpravám. Děkuji jako další Paulo de Castro za SND. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat komisi za tuto prezentaci. Podobně jako kolega Dorfman zdůrazňuji, jak je v rámci té snahy o Green Deal, eh, Farm to Fork, v rámci toho úkolu, který jsme si na sebe, na sebe vzali, neustále se snažit eh, eliminovat eh, takové ty parazitní produkty, to znamená například chemii, a zároveň je důležité, aby vše podléhalo náležité kontrole, tedy vše, co dovážíme. Samozřejmě můžeme zavést reciprocitu pravidel tam, kde vidíme, že to je uvítáno. Jinak bychom oslabovali pouze naše zemědělce a vystavovali je velice tvrdé konkurenci. Rád bych využil tuto příležitost k tomu, abych hovořil také o digitalizaci programu Farm to Fork komise. Jednak digitalizace a poté etiketizace také. To je velice důležité pro zemědělství. Máme eh, skupinu zemí, která vyjádřila určitou Eh, určitou skeptičnost nebo zmatenost toho semaforového systému. Je potřeba zajistit eh, harmonizaci systému eh, potravinové etiketizace. Jakým způsobem hodlá komise zacházet s těmi různými systémy, které už dnes existují? Provádí nějakou studii dopadu těchto systémů? Děkuji vám. Vielen Dank. Als nächstes Ulrike Müller. Für... Ulrike Müller jako další, děkuji. Pandemie covidu eh, sebou přinesla mnoha omezení pro eh, eh, občany EU, konec konců i cestování, konec konců vy sedíte v Irsku, tam jsou velice přísná karanténní pravidla. Jak vypadá práce vaší služby aktuálně? Cestují kontroloři? protože ti přece jinak cestují po celé Evropě. Jak to tedy vypadá teď? Probíhají vůbec ještě nějaké kontroly? Já vím, že u nás doma v Bavorsku tam mohou kontroly potravin a krmiv eh, probíhat, ale jsou tam eh, osobní kontakty velice omezené a to samo o sobě už otevírá dveře podvodníkům. Konec konců vaše služby nabízejí také školení. Ta probíhají? Máte je online nebo jak to řešíte? Pak ještě co se týká té bílé knihy o bezpečnosti potravy na strategii Farm to Fork, které je součástí, jakými konkrétními opatřeními a metodami chcete docílit vyšších standardů eh, bezpečnosti potravin v rámci stále delších dodavatelských řetězců? Děkuji. Děkuji jako další Ivan David za ID. Vážený, já bych se rád eh, zeptal, eh, jakým způsobem měříte spokojenost zvířat nebo blaho zvířat. Eh, moje diskuse s odborníky mě vedou k pochybnostem, zda tyto navrhované změny jsou vždy vedeny správným směrem. Jako příklad uvedu klecový chov slepic, který má být omezován až zakázán eh, s tím, že eh, je eh, z hlediska blaha zvířat jako málo přijatelný a propaguje se chov voliérový, který ovšem vede k většímu úhynu, většímu šíření infekcí. Ty slepice se vzájemně napadají, neboť z etologie víme, že u slepici důležité takzvané klovací pořadí, takže oni když se potkají, tak zjišťují, která z nich je silnější, která je slabší. No a ty nejslabší uklovou k smrti. Ehm, kromě toho ta vejce eh, z těch eh, chovů v halách se eh, snáze rychleji infikují, rychleji se kazí, často bývají poškozené a tak dále. Čili to mě vede k pochybnostem, protože ty klece jsou vybaveny celou řadou vhodných doplňků, které zlepšují kvalitu života slepic. Čili eh, kromě toho bych ještě chtěl poznamenat, že například do České republiky se i nadále budou dovážet eh, vejce z klecových chovů eh, v Polsku, ačkoliv v České republice mají být zakázány. Takže kladu otázku, jakým způsobem se určuje blaho zvířat, kdo to posuzuje, na základě jakých kritérií? Děkuji. Děkuji jako další kolega Hovizlin. Moje první otázka eh, se týká Irska. Eh, já mám dojem, že mm, ten program, jaký máte, jste s tak málo lidma, tak to zvládnete zvládáte i bez, tedy bez korony. Je to obtížné, ale teď extrémně. Jak to tedy probíhá na dálku, ty audity? Jak to na dálku kontrolujete, například obsah pesticidů nebo zdraví zvířat? To si nedovedu představit. Můžete mi to vysvětlit? A co mě dělá větší starosti, je jak ehm, když, eh, co se týče tedy mm, pesticidů v USA, v eh, Brazílii tam je celá řada pesticidů povolených, které se v Evropě vůbec nesmí používat. Jak zajistíte, eh, které, aby se tyto produkty nedostávaly do Evropské unie? Mě to dělá starosti, ale i další věci ve 12 zemí jsou nyní výjimky, už v podstatě jakoby standardy a ignoruje se že elektrony už jsou zakázány. Jak si představujete ty rovné podmínky v Evropě? Hm, ekologické kontroly, to máte také e, na programu. Tady je otázka, jak, si, hm, jak zajistíte, až budou e, že, e, nové formy, že budou mít všichni dovozní standardy a zdraví zvířat. Kolega David ano, eh, klecový eh, kov neslouží zdraví zvířat, naopak, až můžete to navštívit, až budete mít příležitost. My chceme zajistit, aby dodržování předpisů bylo v Evropě jednotné. Kolega Aguilar za EKR. Děkuji. Já myslím, že nutně potřebujeme přijmout opatření Eh, proti některým chorobám, které skutečně postihují středomořské eh, zemědělství. Teď došlo k ztrátě 800 tisíc tun eh, potravin. A to z důvodu aktivních látek, nedostatku kontrol dovážených produktů. V prosinci 2019 došlo ke změně kontrol dovážených eh, rostlinného materiálu, který nebyl vynucen. To není, není uh, možné. Takzvaný jihoafrický černý mor, který ovlivňuje uh, citrusové plody mm, na jihu Evropy, musíme posílit kontrolu země původu, na to, co se děje v přístavech, protože kontroly v přístavech nejsou dostatečné, potřebujeme i reciprocitu při kontrole. Musíme zastavit produkty ze zemí, které nerespektují naše produkční standardy. Na Argentina, Jižní Afrika jsou příklady. Já se ptám komise, nebo žádám komise, aby jednala rychle, pokud chtějí, aby evropští farmáři brali tu strategii Farm to Fork vážně. Děkuji. Pan Flanagan má slovo jako další. Děkuji, děkuji za vaši prezentaci. Já mm, vidím tedy, že jste v Dublinu a eh, tak to máte možnost užívat si našeho skvělého hovězího a také ehm, zajišťujete, aby cokoliv se dostane do naší země a do EU, mělo stejnou kvalitu. Jak toho dosáhnout? Například u toho hovězího z Mercosuru. Jak zajistíme stejnou kvalitu? Můžete to garantovat? Promiňte, špatná kvalita zvuku. Ehm, můžete garantovat, že budete mít stejné podmínky u brazilského hovězího no, jako u irského, pokud si ho dáte eh, v restauraci v Dublinu. Pokud ehm, eh, jak já, jak, jaká, jaký smysl pak to tedy má ta dohoda s Mercosurem, pokud říkáme, že naše hovězí není lepší než hovězí z Mercosuru? Eh, kolega budas EPP na jednu minutu. Mm, děkuji za příspěvky. Já jsem tedy pochopil, ehm, o co jde ve vaší práci. Já si cením vaší práce, vašeho DG. Je to velmi důležité pro spotřebitele i zemědělce. Spotřebitelé mají tak jistotu, že evropské produkty mají vysokou kvalitu. Na druhou stranu, Eh, zpracovatelé potravin mají jistotu, že jejich eh, práce má svoji hodnotu. Mm, mm, došlo k, nedávno došlo ke skandálu um, rumunského, eh, s rumunským masem. Jak zajistit, aby problémy ne, nevznikly jinde? Já mám obavy o konsidalici uh, Eh, mechanismu k prevenci situací, jako je třeba salmonella ve vejcích nebo eh, kontaminované eh, krutí maso a podobně. To se děje i v EU. Jaké preventivní mechanismy máte především při této pandemii covidu? Děkuji vám. kolega Ole Kas za jednu, na jednu minutu za SND. Jste připojen, pane kolego Lekas? Prosím, tak zmačkněte tlačítko spí. Prosím. Slyšíte mě? Prosím, můžete víc nahlas. Děkuji za vaše prohlášení. Moje otázka. Děláte audit? Promiňte, špatná kvalita zvuku. Zemědělství je důležité, pokud chceme nakrmit celou naši populaci a nezáviset na importech. Alternativy pesticidů a herbicidů bohužel eh, zemědělci v e EU nemohou eh, používat nové pěstitelské techniky chovatelské v souvislosti s GMO. Promiňte, špatná kvalita zvuku. Právě nové technologie um-, umožní větší efektivitu a zvýší konkurenceschopnost evropského zemědělství. Plánuje komise doporučení pro konkurenceschopnost evropských farmářů, včetně Eh, nových eh, technologií, eh, šlechtění a chovu. Tak doufám, že jsme tomu rozuměli, když kvalita byla částečně zhoršená. Nyní kolegyně Miller za kolegyně Toleret, prosím. Moje kole, mé kolegyně šlo o to zavedení směrnice Ehm, mm, že tedy bylo z trhu staženo spousta pesticidů, ehm, což stížilo situaci. Musí se to více tedy ehm, zpracovávat, tam věc, větší tedy emise CO2, což je špatné pro životní prostředí. Také chce vědět, jak to vypadá u importovaných pesticidů, které jsou zbytkové hodnoty a to není v souladu s bezpečnostní potravin. Ty neonikotinoidy, eh, tak tady mám stejnou otázku jako pan Heusling. Děkuji vám. Da bilden sich neue Koalitionen. Tady se dělají nové koalice. Eh, kolegyně Anne Sander, prosím. Merci, monsieur le président. Merci pour... Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto prezentaci. Eh, komise podpořila zprávu eh, která umožní větší prostor zemědělcům, aby mohli plně realizovat nařízení o zdraví zvířat, které by mělo vstoupit v platnost v dubnu 2021. Je tady zdržení v přijímání delegovaných aktů kvůli covidu a to snižuje, tedy omezuje dobu na adaptaci, která měla členským zemím a jejich operátorům umožnit se přizpůsobit. A z tohoto důvodu šéf veterinární služby eh, požádal komisi, tedy šéfové požádali komisi, aby přijeli tu zprávu a já se chci zeptat, co nám k tomu můžete říci. Eh, především k na eh, přípravu národní administrativy a operátorů na dobrou aplikaci tohoto textu. V každém případě chci vyzvat naše koordinátory v v Agri, aby diskutovali o této možnosti odkladu. Děkuji. Vielen Dank. Ähm, Mnohokrát děkuji kolega Lebreton za ID jednu minutu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Bylo eh, konstatováno, že není možné sledovat uh, kanadského vězí. Eh, tam zbytky, které eh, ohrožují eh, lidské zdraví. To jsou otázky, které ukazují problém ekvivalence inspekcí, které jsou příliš snadno udělovány. Především, to je vidět u těch, toho osiva z Ukrajiny. A další problém je ta CETA, tedy s Kanadou, která umožňuje nekalou konkurenci v zemědělství, e, především u hovězího, to už víme. Otázka e, na pana Taskona. Mm, konstatovali jste střed zájmu u veterinářů, kteří respektují, e, kteří kontrolují respektování těchto hygienických norm v Kanadě? Sr. Presidente. Caro Sr. Ruben gostaria de chamar a sua atenção para um relatório de... Dois... Mnohokrát děkuji. Chtěl bych upozornit na zprávu z července 2018, která se týkala o kontroly Argentiny a koňského masa, která se dostávalo do EU. Údajně tam byl problém s tím, že mnoho těchto koní bylo ze soukromého vlastnictví a byla tam řada dalších nedostatků, různé hrozivé skutečnosti, pokud šlo o život těchto koní a upozorňovalo na to i mnoho nevládních organizací. Docházelo tam k mnoha zraněním a e, to maso bylo často ze zraněných nebo uhynulých koní a byly tam problémy s těmi veterinárními kontroly. tak jak nyní DG Sante zajišťuje, že tyto kontroly probíhají správně v dobách covidu a jak můžete zajistit, aby k těmto problémům už nedocházelo. Mnohokrát děkuji. Tím jsme se dostali na konec seznamu řečníků. Pokud nemáte žádné další otázky na komisi, tak bych hned předal slovo opět komisi ke zodpovězení řady otázek. Prosím, pane Taskone. Mnohokrát děkuji. Neslyšíme vás. Zkuste to ještě jednou, stisněte tlačítko Speak. Teď je tam echo. Můžete mluvit. Dobře, děkuji. Bohužel jsem neměl tlumočení k těm prvním otázkám, tak se k ním nebudu vyjadřovat. On the, on the, on Citrus black spots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 u koňského masa, o jakékoliv dalšího masa se to osvědčení zaměřuje na dodržování požadavků EU. Pouze na jatkách. Bohužel ta situace je taková, tak to jsou ty ta osvědčení nastavena. Je pravda, že když zvířata trpí v podmínkách, které nejsou dobré, pokud jde během svého života, pokud jde o dobré životní podmínky, tak potom eh, to můžeme zachytit pouze na těch jatkách a ten zdravotní stav, ale jinde ne. Nic jiného kontrolovat nemůžeme. Omlouvám se, ale mnoha, eh, mnoho těch dotazů se týkalo otázek politiky, ale já, jak jsem říkal, my provádíme audity, které se zaměřují na ten soulad s právem EU a potom na to ověřování, pokud je i to třetí země a také tedy chráníme ten přístup na trh EU. A ty naše politické aktivity se zaměřují pouze na farm to fork, pouze pokud jde o tu udržitelnost, udržitelné používání těch pesticidů. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji. Zase je tam echo. Ta kvalita teď bohužel nebyla moc dobrá a ta kamera byla zapnutá až úplně na konci. Myslím, že některé ty otázky budou musí, muset být zodpovězeny ještě dodatečně. Vážení kolegové, tím jsme se dostali na konec dnešního zasedání. A chtěl bych upozornit, abyste prosím všichni hlasovali nejpozději do 19.15 a že se zítra opět uvidíme od 9 hodin na zahájení konečného hlasování. A potom bude schůze koordinátorů, takže hezký večer všem.